Liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, měli bychom teď eh, začít. Naše schůze má trvat půl hodiny a měli bychom toho času co nejlépe využít. Dovolte mi, abych se rychle překvapila. Jmenuji se Konstance Krell a mým úkolem je zahájit eh, naše dnešní schůzi a to proto, ne proto, že bych byla nejstarší, ale jsem služebně nejstarší poslankyní ve výboru pro eh, regionální rozvoj. Je to tedy pro mě velká čest. Minimálně takto na začátku legislativního období tady posloužit jako předsedkyně a fakticky tím připravit cestu pro těch příštích pět let, abychom byli akceschopní a vyhradím si aspoň minutu e, řečnické doby na začátek, abych mohla pozdravit všechny ty, kteří budou pracovat v tomto období, v tomto výboře, ať už jsou noví nebo byli znovu zvoleni. Vidím tady několik známých tváří a samozřejmě jsem také ráda, že ti nově zvolení poslanci Evropského parlamentu jsou tady mezi námi a zajímají se o regionální politiku. protože to eh, znamená, že se každý bude chtít zasazovat o prosperitu svých regionů, které jsou všechny eh, svébytné a my všichni budeme společně usilovat o to, aby v tom období 2014-2020 co nejlépe využili ten finanční rámec a abychom ho uvedli do praxe. A kromě toho chci také říci, že v těch příštích pětech letech bychom se měli začít připravovat také na to, jak bude vypadat budoucnost evropské regionální politiky. Díky tomu budeme mít eh, mnoho příležitostí ehm, vést diskuzi o nejrůznějších otázkách, které s tím souvisí a já věřím tomu, že to bude probíhat eh, v přátelském a kolegiálním eh, duchu, tak jako v těch uplynulých pěti letech, a že přitom bude mít na paměti zájmy našich občanů v evropských regionech. Tolik tedy na úvod a teď bych eh, tedy chtěla přistoupit k vytvoření předsednictva tohoto výboru. Tímto eh, oficiálně zahajuji naši schůzi. Chtěla bych jenom formálně připomenout, že smyslem dnešní schůze je ustavit předsednictvo nejprve prostřednictvím volby předsedy nebo předsedkyně a poté přistoupíme k volbě až čtyř místo předsedů výboru podle článku 204 jednacího řádu Evropského parlamentu pořad je logické, začneme volbou předsedy a potom eh, budeme pokračovat volbou místo předsedů. A nyní bych měla oznámit ta jména, o kterých vím, eh, kteří nejsou sice řádnými členy nebo náhradníky eh, tohoto výboru, ale jsou tady dnes, aby hlasovali za své kolegy už nám bylo sděleno ze, ze skupiny SAD, je tady pan Ludvikson, který bude zastupovat paní Head a bude se tedy podílet na hlasování. Ptám se, jestli jsou tady ještě další poslanci, kteří nejsou řádnými nebo na, řádnými nebo náhradníky, ale jsou tady dnes přítomni na této schůzi. Není tomu tak? takže jinak jsou tady všichni ostatní řádnými nebo zastupujícími členy výboru. Pan Žola a pan Olbrich tady dnes eh, bohužel nemohou být, eh, ale jsou tady zastoupeni svými kolegy. Teď eh, ještě musíme zjistit, jestli máme dostatečné kvórum. Kvórum představuje čtvrtina členů a proto se ptám sekretariátu, jestli už bylo přeskoumáno, jestli byla přeskoumána prezence. Ano, máme kvórum. Vidíme to také na tom, kolik je vás tady v sále, takže to je platné a teď můžeme přejít k prvnímu kroku, což je volba předsedy nebo předsedkyně výboru a já vás teď žádám o vaše návrhy. Prosím, máte slovo, pan Jakovšic. Paní eh, předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem skupiny ALDE nominoval na předsednictví tohoto výboru. paní Iskru Mihajlovou. A činím tak samozřejmě jménem celé naší skupiny. Je to kolegyně, která eh, má hodně politických zkušeností, určitě bude schopná plnit tyto úkoly, byla ministriní životního prostředí v Bulharsku ale eh, působila také v mezinárodních orgánech a má tedy hodně eh, zkušeností a já věřím tomu, že bude dobrou předsedkyní tohoto výboru. Proto o ní nemusím déle hovořit, všichni jste se mohli seznámit s jejím životopisem a chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste ji zvolili do, do funkce. Děkuji vám, pane Jakovčičci. Tam se, jestli jsou tady nějaké další kandidatury. Není tomu tak a proto se musím zeptat kandidátky, jestli je srozuměná a přijímá svou kandidaturu, paní Mihajlova. Ano. Das freut uns alle sehr. To jsme všichni rádi. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže někdo nepožaduje tajné hlasování a já si myslím, že můžeme kandidátku zvolit aklamací. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Äh, Děkuji vám. Paní Mehlová, vám blahopřeji k zvolení eh, předsedkyní. Teď já se vzdávám svého předsednického křesla. Pojďte se, prosím, eh, posadit do tohoto křesla a já vám přeji hodně úspěchu v příštím období. Dovolte mi, abych vám v první řadě velice poděkovala za vyjádřenou důvěru. A je to velká odpovědnost, kterou tímto přenášíte na mne a chci říci, že je pro mne velkou ctí, že mohu nyní pracovat se všemi členy tohoto výboru pro regionální rozvoj. Já tak budu činit a navíc maximálně se vynasnažím, abych eh, si zasloužila tuto vaši důvěru. A nyní mi dovolte, abychom přešli k pořadu dne, který k dalšímu bodu, a tím je volba místo předsedů. Takže již jsme byli obeznámeni se jmény náhradníků, kteří budou dnes hlasovat. Také již bylo řečeno, že bylo dosaženo kvóra pro dnešní zasedání. Sekretaria to potvrzuje. A nyní bych chtěla vyzvat politické skupiny, anebo alespoň 5 členů tohoto výboru, aby jmenovali členy nebo kandidáty z řad členů na posty předsedů. Yes, please. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vážené dámy a pánové, jménem frakce GUE NGL navrhujeme na post prvního místopředsedy eh, pana Junuse Omaržího. Domníváme se, že by to byla velice dobrá volba pro tento výbor, protože on už v uplynulém legislativním období velice aktivně pracoval v našem výboru a zastupuje tady eh, francouzský region Réunion a myslím si proto, že jeho návrh je velice dobrá volba. Thank you. This is... Děkuji vám. Takže toto je první kandidát na nominaci prvního místo předsedy. Budeme pokračovat nebo je tímto zvolen? Takže já se táži, zda tu máme další kandidáty na prvního místo předsedu? Není tomu tak. Tímto tedy vyplývá, že všichni schvalujeme prvního kandidáta a aklamací tedy nyní zvolíme prvního místo předsedu. Prosím, připojte se k nám k předsednickému stolu. Okay. Now I'm asking for the nomination for the second A nyní eh, nominace druhého místopředsedy našeho výboru, prosím. Voorzitter, eh, dank u wel. Laat me eerst eh, Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Rád bych využil této příležitosti, abych vám také poblahopřál k tomuto vám pro vás novému úkolu, tedy k předsednictví našeho výboru pro regionální rozvoj. Jste nyní vlastně takovou mluvčí pro eh, tématiku regionálního rozvoje. Doufám, že tímto nyní si vysloužíme lepší výsledky pro naše regiony a ostatně i města. Nyní eh, navrhujeme kandidát Stanislava Polčáka, který je eh, členem z České republiky, má rozsáhlé zkušenosti a myslíme si, že bude výborným druhým místopředsedou tohoto výboru. Thank you. Děkuji vám. Eh, má někdo a nějakého dalšího kandidáta na druhého místopředsedu? Ano, pan Běter Blíčo za EFD.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 Please, uh, could you repeat, uh... Prosím vás, mohla byste nám zopakovat jméno kandidáta? Because we want to check, is it a... My potřebujeme prověřit, zda se jedná o řádného člena výboru. Bill Etheridge. Bill Etheridge. Köszönöm, elnök asszony, rövid kérdés. Mi alapján fogunk szavazni, főleg új képviselő? Děkuji, mám stručnou otázku. Prosím, jak budeme postupovat? Řekněte nám to, prosím, my jsme tu noví. Mohla eh, byste nám stručně nějak popsat třeba ty kandidáty, nebo je máme jednoduše odhlasovat a pak se dozvíme, o koho se jedná? Jednoduše tu prostě někoho zvolíme? Bude se nám to někdo představovat, na jakém základě prostě máme nyní rozhodnout? Jednoduše na základě jména, které si vyslechneme? Kdokoliv z členů výboru má právo nominovat místo předsedu výboru za politickou skupinu. a ten navržený kandidát na post místo předsedy má právo se představit. A nyní tedy známe jména. Máme tu ty dva navržené kandidáty. První byl tedy představen a ten druhý o tom nám bylo sděleno pouze jeho jméno. Oh, uh, we may hear some Můžeme si tedy vyslechnout něco více o tom dalším kandidátovi. A ještě vám vysvětlím, jak bude probíhat tedy celý ten postup volby eh, dvou kandidátů. Takže prosím. Kromě toho, že chci eh, potvrdit, že ne všichni, kteří byli představeni, tak nám byli představeni plnohodnotně. Já chci pouze říci, že ta kandidatura pana Etridge je definována principem demokracie, tedy, že je třeba respektovat zastoupení všech parlamentních skupin v tomto zhromáždění, aby to bylo e, zastoupení vždy tedy alespoň tedy jeden místopředseda za jednu stranu, tedy aby tu byla zastoupena i EFDD. Děkuji vám what we heard about the new nomination. Takže jsme si vyslechli něco o e, našich e, kandidátech. Máme tedy dva navržené kandidáty na post druhého místopředsedy. Takže ještě jednou dva kandidáty a chtěla bych vám připomenout, že v takovémto případě se bude hlasovat tajně. A to proto, že ti nominovaní kandidáti jsou dva. Chtěla bych dále zdůraznit, že každý člen výboru, který se účastní hlasování, má pouze jeden hlas. Rozdělení, no, počty hlasů politických skupin jsou následující. EPP 13 hlasů, SD 12, ECR 3, ALDE 4, GUE NGL 3, Zelení EFA 2, EFDD 3 a nezařazení 3. Chtěla bych vám připomenout, že e, místo předseda bude zvolen v prvním kole, jestliže některý z kandidátů dosáhne absolutní většiny hlasů. E, počítají se pouze hlasy pro každého z kandidátů, tedy žádná zdržení. Je to jasné, jak se bude postupovat? Dále bych vás chtěla informovat, že že volby se budou eh, konat tajně a to prostřednictvím elektronického hlasování. Musíme tedy nejprve zkontrolovat, eh, zda všichni mají svou hlasovací kartu, aby se mohli účastnit elektronického hlasování. Máte všichni kartu? Thank you. Děkuji vám. To je dobrý začátek, můžeme tedy se posunout dál. Takže já zopakuji jména obou kandidátů. Je to pan Etheridge, a druhým kandidátem je pan Polčák. Děkuji. The first is Mr. Polčák. Nebo vlastně prvním kandidátem je pan Polčák, ten byl nominován jako první, děkuji za opravu. We know the names. Takže jména kandidátů známe. Pořadí kandidátů v našem hlasování bude abecední. Takže proto zelené tlačítko znamená hlas pro pana Eteridge a červené tlačítko je hlas pro pana Polčáka. Bílé tlačítko bude znamenat zdržení. Pokud se spletete během hlasování, můžete stisknout eh, ještě další tlačítko během té doby, po kterou bude elektronické hlasování otevřeno a změnit svůj hlas. Eh, je tady něco vtipného? Dělám já nějaké chyby? Nebo co se děje? Takže ještě jednou. Zelené tlačítko je pan Etheridge. A červené tlačítko je pan Polčák. Jste všichni připraveni hlasovat? Myslíte si, že nefungují hlasovací zařízení? Stává se to někdy? Dobře. Já nevím, jak zkontrolovat. My nemáme tady žádný jaksi seznam v, této, v tomto sále, ale já doufám, že zařízení bude fungovat. Takže zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte pro některého z kandidátů. Zelený, zelené tlačítko a červené tlačítko. ready? Jste připraveni? Tak končím hlasování. Podíváme se na výsledky. Takže 39. 39 hlasů, je to správně. Máme 39 voličů. Tři z nich hlasovali zeleným tlačítkem 30 zmáčklo červené tlačítko. Pouze tři z nás se zdrželi hlasování. Nebo oprava celkem odevzdaných hlasů bylo 36. Takže je zvolen pan Polčák a stává se druhým místopředsedou našeho výboru. Please take your seat here. Prosím, přisedněte si k nám. Sekretariat Sekretariát mi eh, řekl, že jsem asi udělala chybu, když jsem eh, říkala, že máme prověřit systém. Možná byste totiž eh, někdo z vás mohl říci, že neakceptujete výsledek hlasování a proto se vás a proto bych vás chtěla požádat, abychom zopakovali to hlasování. Teď už to nebude žádná zkouška, ale bude to skutečné eh, hlasování druhého místopředsedy. Jde o to, abychom se ujistili o tom, že všechno proběhlo podle pravidel. Takže vás ještě jednou žádám, abychom hlasovali který z kandidátů se stane druhým místopředsedou tohoto výboru. Opět je to buď zelené, a nebo červené tlačítko. Můžete hlasovat. Hm? Mr. And of course, I'm first day chair, so I. Je to můj první den, kdy předsedám výboru, to znamená, byly mi sděleny určité věci, to znamená, ještě jednou zopakuji, pan Polčák červené tlačítko a pan Etrič zelené tlačítko, prosím hlasujte. No, no, Okay. Everybody, everybody voted. Již jste hlasovali, děkuji vám. A zde máme výsledky. Who voted? Two of you. Paní předsedající říká, že hlasovalo 38 členů, dva se zdrželi, Čtyři členové stiskli zelené tlačítko a 30 červené. To znamená, tímto potvrzujeme výsledek a nyní tedy, jak vidíte, blahopřeji vám, sedíte na správném místě. I hope with the third exercise will be better. Uh, Doufám, že další kolo již proběhne lépe. A nyní tedy, než budeme hlasovat, musíme v první řadě jmenovat kandidáta na třetího místopředsedu. Ano, já bych vám rád sdělil jméno kandidáta na třetího místopředsedu. Bude to kandidát za EPP Joachim Zl, který byl v předchozím mandátu také zpravodajem a má tedy značné zkušenosti a prosím přistupme k hlasování. Okay. Are there other? Máme tu další kandidáty. Prosím, představte je. Za EFDD má to. Myslíme si, že je důležité, aby i naše skupina byla zapojena do práce. Velice rádi se zapojíme do debat. V Ostatně proto jsme tu a těšíme se na takovou práci. Thank you very much for this. Děkuji vám i za vaše prohlášení. Znamená to, že nemáte další kandidáty? Bill Ettridge eh, jmenoval Rosu D'Amato. So, other nominations? Ještě máme nějaké další nominace? Okay. We have two candidates. Dobrá, tedy máme dva kandidáty. A opět budeme postupovat stejně prostřednictvím elektronického hlasování. A nyní přiřadíme barevné knoflíky, takže paní Damato bude zelený knoflík. A pan Celer bude zelené tlačítko. Pa- Is it... Pardon, červen. OK. OK, we vote. A nyní hlasujte, prosím. Now I close the vote. A uzavírám hlasování a počkáme si na výsledky. 39 hlasů celkem, dva členové se zdrželi, tři hlasy pro zelené tlačítko a 34 hlasů pro červené tlačítko. To znamená, že nyní Nyní bych ráda přizvala nového člena k předsednickému stolu. Pane Zelere, prosím, přijďte mezi continue now. Ano, budeme pokračovat. A nyní je před námi eh, hlasování o čtvrtém místopředsedovi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Za socialisty bych chtěla navrhnout našeho italského kolegu Andreu Kozolínyho již v tomto výboru pracuje pět let a to velice úspěšně a doufáme, že bude velice kvalitním místopředsedou tohoto výboru. Děkuji. Máme nějaké další nominace? Ze stejných důvodů my navrhujeme pana Bila Etridge za EFDD. Se lo consente, lo chiedo. Pokud to tedy eh, interní jednací řád umožní, tak o to chceme požádat. As, as I know, it is allowed. Pokud já vím, tak je to povoleno. Máme tu tedy dva kandidáty na post čtvrtého místopředsedy. Prvním je pan Gozulino a druhým kandidátem pan Etrič. Paní předsedkyně, co já vím, tak to jméno, které bylo předloženo nyní, již bylo jednou odsouhlasováno negativně tak proč jej nyní znovu předkládají, když byl poměrně velkou většinou členů našeho výboru zamítnut. Já tu nevidím důvod, opravdu nám to pravidla umožňují. To jméno tu již zaznělo, proběhlo hlasování, byl zamítnut a nyní se to má opakovat. Já to chápu, ovšem bohužel tady ta pravidla, která mám, nestanovují nic o druhé nominaci jedné a té samé osoby. Jsou tu nominace pro ty čtyři místa. Jedna ta samá osoba byla nominovaná dvakrát a musíme přistoupit k hlasování. Takže prosím, tentokrát tedy hlasujme o čtvrtém místopředsedovi a Zelené tlačítko nyní bude pro pana Gozulina. Koculino, omlouvá se paní předsedkyně za výslovnost jména. A červené tlačítko bude pro pana Etridge. Prosím, ale zahojí hlasování. Are we ready? Close the vote. jste hlasovali, uzavírám hlasování a vyčkáme si na výsledky. Celkem 37 hlasů. Pouze jeden člen se zdržel hlasování. 32 hlasů jsou pro pana Koculína a pouze čtyři hlasy červené tlačítko pro pana Etridge. Takže prosím, pane Goculíno, připojte se k předsednickému stolu. Um, with this final step a tímto posledním krokem jsme dokončili proces volby členů předsednictva. A poslední z mých sdělení bude to, že vám řeknu, že první Běžné zasedání výboru pro regionální rozvoj proběhne 23. července od 15. hodiny do 18.30 a 24. července od 9 do 12.30. A bude to v Bruselu. Ještě eh, vám následně sdělíme, ve které zasedací místnosti bude probíhat. Děkuji vám.